Vážení kolegové, ehm, vzhledem k pochybu Uprchlíku stojíme před historickou zkouškou, kterou můžeme zvládnout pouze společně, když projevíme interní i externí solidaritu. Proto budeme hlasovat o nouzovém opatření k přesídlení 120 tisíc ehm, lidí z Itálie, Řecka, Maďarska a dalších členských států. Ehm, trvající humanitární krize ehm, může být překonána pouze, pokud ehm, budeme myslet na externí dimenzi problému. Situace v Sýrii, ale také především v sousedních zemích, se neustále zhoršuje. Každý den proto stále více lidí vyráží na nebezpečnou cestu do Evropy. My víme všichni, že konflikt v Syrii již trvá pátý rok a politické řešení není na obzoru. Násilí v posledních měsících eh, explodovalo ještě více. Lidé přišli eh, o možnosti žít, o svůj domov. Více než polovina lidí v zemi žije v extrémní chudobě. A také ti 4 eh, miliony registrovaných Syřanů, kteří jsou v Libanonu, v Jordánsku, v Turecku, eh, našli tam útočiště, tak tam přežívají ve velice obtížných podmínkách. Dámy a pánové, prostě proto, že ty hostitelské země, především Jordánsko a Libanon, již narážejí na své hranice a i tito pomocníci kteří dále pomáhají v Sýrii, v sousedních zemích eh, těm nejpotřebnějším již narazili na své hranice. UNHCR dochází peníze. Mnozí z nich um, eh, již tento týden narazili na své hranice. Kolegové, eh, my můžeme UNHCníkům pomoci. Již v prosinci 2004 byl, eh, byl vytvořen mandát pro to, aby byla zajištěno základní pomoc uprchlíkům na místě v hostitelských zemích. Paní Morgerini připomněla před dvěma dny v tomto parlamentu, že z, těch, z tohoto fondu by mělo odejít 4 miliardy euro. Doposud odešlo pouze 30, 41 milionů. Z evropského rozpočtu pouze 5 milionů. Hmm, to většinou hmm, řídil Německo a Itálie. Proto já jsem úřadujícího předsedu rady. Ehm, Mm, dopise, která se vztahuje na naše rezoluci z minulého týdne, tam jsem ho tedy vyzval, aby zajistil o to, aby zbývající prostředky konečně byly vyplaceny. Já současně vyzývám také komisi, aby všechny dostupné prostředky z evropského rozpočtu poskytla na pomoc především v Libanonu, v Jordánsku a také v Syrii, kde je to možné, a v Turecku. Dámy a pánové, když pokud to nedokážeme, tak budeme mít ještě větší problémy, než máme už dnes. Naše důvěryhodnost na tom také závisí. Zda ty peníze, které Eh, dáváme k dispozici těmto zemím, aby také byly skutečně vyplaceny. Takže vám děkuji za eh, vaši podporu. Tento dopis zveřejním pana Betla jsem požádal v případě, že příští týden proběhne mimořádná Evropská rada, tak aby vyzval eh, hlavy států, aby neodkladně vyplatili tyto prostředky. pan Weber. Herr Präsident, wir sind in einer außergewöhnlichen Pane předsedo, my jsme ve velice neobvyklé uh, politické situaci. Evropa je před velkou výzvou, proto ta dneš, dnešní řádná schůze a to je um, důležitý signál. Uh, Ehm, že Evropa je schopná poskytnout pomoc především evropské instituce. Byl to signál solidarity v Evropě a já váš postoj jménem EPP podporuji také dát vnější signál. Tento signál všem je první krok. Bude eh, třeba eh, hovořit o otázce tři, bezpečných třetích států, kontroly hranic, vracení uprchlíků. To patří do toho balíčku Eh, to, patří, to je součástí evropské odpovědi. Dnes eh, chceme poslat signály jako frakce EPP, že Evropa je připraví je jednat a proto podporuji návrhy, které jste předložil. Pitela. Pan Pitela. I brevemente. Stručně, socialistická politická skupina je přesvědčena, že dnes Evropský parlament poskytne silný signál solidarity a vnímavosti vůči uprchlíkům a také vůči evropským občanům. My podporujeme váš dopis a sdílíme vašeho ducha a tuto žádost, která se obrací na radu a komisi. Pane předsedo, máme problémy s tlumočením, s německou verzí. Prosím, Německou kabinu. Německá kabina. A už eh, je v pořádku, už mohu mluvit zpátky německy. Děkuji, prosím, pan Pitel má slova. Takže děkuji, pane předsedo. My tedy sdílíme ducha vašeho dopisu a sdílíme také vaši žádost na komisi RODO, aby okamžitě byly uvolněny tyto zdroje na podporu akcí vůči uprchlíkům v Jordánsku, Libanonu a Turecku. Chci využít této příležitosti k tomu, aby jménem celé politické skupiny eh, vyslovil veliké díky všem dobrovolníkům a organizacím, nevládním organizacím, které v tyto hodiny s velkým nasazením a velkou kompetencí a velkou štědrostí spolupracují. Děkuji, pan Frouštát. Thank you for the support. Thank you. Děkuji za tuto podporu. Děkuji. Chtěl bych eh, se chopit této iniciativy. Včera jsme měli rozpravu s panem Timmermansem a už tehdy eh, se objevila tato otázka, která se týká nedostatku financí, které má poskytnout Evropská unie, takže my to, ten, tento návrh podporujeme. Já nerozumím tomu, že když Evropská unie vyčlenila ve svém rozpočtu tyto částky na to, aby se eh, to, eh, aby se to na to mm, pomohlo eh, zaplatit, tak proč se zatím z toho vyčlenili, nebo proč, proč, proč se zatím vynaložilo pouze několik milionů? Já doufám, že tedy by se to mělo schválit a že snad i ti, kteří sedí v určitých lavicích, kde byste mohli vyučinit výjimku, až budou hlasovat. Děkuji. Pane předsedo, já bych chtěla především vybídnout eh, ty, eh, kdo tady sedí, aby zachoval minimálně respekt eh, k projevům kolegů. Já bych také chtěl podpořit tento návrh. Ano, já hned skončím. Dovolte mi, abych dokončil myšlenku. My, pane předsedo, se chystáme přijmout text, který je naléhavý, a já trvám na tom za naše politickou skupinu, že eh, Rada by měla zásadním způsobem změnit eh, návrh komise a já trvám na tom, aby byly respektována práva Evropského parlamentu a pokud této změně dojde ze strany Rady, tak aby parlament byl opětovně konsultován. A, a prosím, kolegové, především si vyslechněte, kdo vám co říká. Vielen Dank, Herr Lamberts. Děkuji, pan Lamberts. Pan Fox. Hmm, vážený pane předsedo, před chvílí jste říkal, že potřebujeme, abychom, že je zapotřebí, abychom pomohli těm, kteří pomoc nejvíce potřebují a moje skupina by s tím souhlasila. Ale ti, kteří mají největší tíseň, to nejsou ti, kteří měli dostatek zdraví a dostatek schopen, aby se ze Sýrie dostali až k hranicím Evropy. Největší eh, lidé v tísni jsou ti, kteří jsou v prklických táborech v Sýrii a v Lebanonu. Naše skupina tedy bude hlasovat proti těmto návrhům. My se totiž nedomníváme, že když otevřeme do kořán hranice Evropy je způsob, jak nejlépe pomoci. Také si myslíme, že to je i proti eh, dobrým principům. Myslíme si, že Evropa zde najednou se snaží jaksi nutit členské státy, aby přijali lidi, lidi aby přijali imigranty proti své vůli. Děkuji. Askiliotis. Askiliotis. Děkuji za slovo, pane předsedo. My si myslíme, že zatím ta opatření ještě nejsou dost daleko, protože přece probíhá válka a Evropská unie a evropské orgány by měly usilovat o mír v těchto oblastech. Domníváme se, že je také naprosto nepřijatelné, že členské státy uzavírají své hranice a vypadá to, že vlastně vůbec nevidí tu obrovskou humanitární krizi. My tedy tuto iniciativu podporujeme. Potřebujeme už přejít od slov k činům. Potřebujeme těmto lidem, kteří potřebují pomoc, opravdu nabídnout ruku. Lidé, kteří teď přišli do Řecka, do, do Sicílie, do Itálie, tak potřebují eh, pomoc. Myslím si, že musíme zaujmout holistický přístup k tomu, jak vyřešit tento problém, který se týká uprchlíků v Evropě. Děkuji, pane předsedo. Pan hmm. UNHCR říká, že nyní 59 milionů vyhnanců v celém světě. Já jsem pro tuto rezoluci, pro tuto legislativu. Tedy když, na to, když pro to budeme hlasovat, tak to vysílá signál, že Evropa je připravena přijmout neomezený počet lidí, což politicky, fyzicky není možné. Nebylo by lepší se zamyslet nad tím, co Ženevská umluva z roku 1951 říká o definici skutečného uprchlíka. To je člověk, kteří v důsledku své rasy, náboženství, politického přesvědčení nebo orientace e, jsou ohroženi persekucí. Pokud bychom jako členské státy aplikovali mm, toto pravidlo a přijímali skutečné uprchlíky, tak bychom měli podporu veřejnosti. Otevření dveří milionům podporovat ní exodus eh, biblických proporcí přímo přispívá převaděčů a vede k tomu, že stále více lidí se topí ve, e, ve středozemním moři a nedává to smysl. Děkuji vám, pane předsedající. Naše politická skupina v tomto nemá jednoznačný pohled. Italská delegace má za to a je přesvědčena, že podpoří váš návrh jsme přesvědčeni, že Evropa se má chovat jako Evropa a jednotlivé eh, státy nemohou být ponechány o samotě, aby takto čelili izolovaně krizové situaci. <clears throat> Děkuji, pane Borelli. To byl velice zajímavý příspěvek. Pan Blimsky. Pane předsedo, já považuji za nepřípustné, že vy ve své funkci jako předseda zde eh, vyjadřujete svůj názor na informace a na druhou stranu debata a důležité rozhodování nepovažujete za možné. My jsme debatu o tomto důležitém bodu e, měli vést a nyní se nalézáme v situaci, kde jakýsi zdánlivý předstíraný e, parlamentarismus s náhodnou debatou e, probíhá a někdo si může vzít slovo a někdo ne. Vy poškozujete Evropský parlament ve věci, která je tak důležitá. A není to řádná debata. Tady neprobíhá řádná debata a můžeme se podívat, jak tedy apelovat na všechny politické strany, aby respektovali vůli tohoto parlamentu a důležitá rozhodnutí, eh, důležitým rozhodnutím předcházela debata. Nikoli zdánlivá, předstíraná debata, která ve skutečnosti není takovou debatou a škodí parlamentu. A já chci říci právě to, o čem nyní chceme rozhodnout, s naléhavostí těch, eh, té uprchlické vlny a jejich rozdělení po Evropě, eh, to je věc, která vyvolává odpor i v tomto parlamentu. Princip suverenity jednotlivých států je tímto uh, opírán. Lidé je potřeba pomáhat lidem ve své vlasti a nikoli tady ukládat eh, zemím eh, úkoly, které mm, obyvatele, občané nezdílí. Děkuji. Děkuji za připomínku, dámy a pánové. Mm. Thank you, Mr. President, for... Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že mám příležitost vystoupit. Svět nyní čelí výzvě prchlické krize a pan Faráš měl naprosto pravdu, když na to upozornil. Je to opravdu uprchlická krize, která zde bude i v nadcházejících letech. Bude zapotřebí řešit tuto krizi a musíme ji řešit jak bezprostředně, tak i strukturálně. Dnes stojíme před velikou výzvou, jak na politické úrovni, tak i v humanitárním přístupu. A já si myslím, že je zde velká výzva i v oblasti morálky a morálních hodnot. Jsme schopni nabídnout taková řešení, která budou realistická, která budou v souladu s právními povinnostmi a závazky, ale zvláště, která budou v souladu s tím, jaký jsme, v souladu s naším přesvědčením a svědomím. Chtěl bych dnes říci za komisi, že jsme velice vděční Evropskému parlamentu za to, že pochopil, jak naléhavá je tato věc. Jsme také velice vděční předsedovi Evropskému parlamentu, který Eh, opravdu se chopil této věci a umožnil dnešní hlasování. Obě, eh, oba orgány pod vedením Evropského parlamentu dnes mohou vyslat členským, členským státům a radě tento signál. Teď je ta pravá chvíle se rozhodnout a teď bychom se měli rozhodovat na základě našich humanitárních principů. My neříkáme, že se mají otevřít do kořán všechny naše hranice, ale hájíme to, že musíme rozhodovat uh, Eh, takovým způsobem, abychom eh, vycházeli ze své duše. Musíme teď eh, přijít s rozhodnutím a já tedy teď říkám, že Evropský parlament musí přijmout příslušnou politickou